tímto eh, jako další podnět k tomu eh, podporovat Mezinárodní trestní soud a vidím, že tedy společně s Evropským parlamentem budeme na té podpoře dále pracovat. Děkuji, říká předsedající. Tato debata je nyní dokončena, hlasovat bude zítra v poledne. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Jedná se o zprávu pana Krištofa Leska doho- jednání o dohodě o přidružení Gruzie k EU dávám tímto slovo panu zpravodaji, panu Kristofu Livskovi. Máte čtyři minuty. Děkuji srdečně, paní předsedkyně. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážená paní komisařko, dámy a pánové. Tato zpráva, je jednou eh, eh, z mnoha jiných eh, schválených Evropským parlamentem, má velký význam. Má velký význam pro evropské instituce, pro členské státy, ale zejména je velmi důležitá pro Gruzii a celý gruzínský národ, který připisuje této zprávě velký význam z hlediska své budoucnosti, možná již jako člen Evropské unie. Je to zpráva, která eh, pojednává o přidružení Gruzie k EU a dosažení tohoto přidružení, ale současně Tato zpráva, kterou jsem předložil parlamentu, eh, řeší i řadu eh, obtížných eh, momentů, které jsou spjaté s dnešním fungováním gruzínského státu a z důsledky hm, konfliktu hm, s Ruskou federací z roku 2008. S radostí mohu konstatovat, že tato zpráva v této své podobě Eh, získala značnou podporu ve výboru pro zahraniční eh, vztahy, zahraniční eh, záležitosti a doufám, že bude v této původní podobě schválena. 35 poslanců hlasovalo pro zprávu, jeden se pouze zdržel, což znamená, že hlavní politické síly v Evropském parlamentu schvalují tuto verzi zprávy. Tato zpráva byla eh, v médiích označena za velmi odvážnou zprávu. A já mám za to, mohu-li mluvit jménem výboru pro zahraniční věci, že tato zpráva pojednává velmi čaře řadu obtíží, eh, s nimiž se region Abcházie i Jižní Osetie eh, potýkají které jsou Ruskou federací eh, považovány za nezávislé státy, ale podle našeho názoru a doufáme také podle názoru Evropského parlamentu vyzýváme Ruskou federaci, aby respektovala mezinárodní eh, právo. My se domníváme, že situace, kde tisíce eh, ruských eh, vojáků eh, rozmístěných v tomto regionu v rozporu s mezinárodním právem a dohodou z roku 2008 mezi Gruzí a Ruskem. Tato dohoda byla ostatně také parafována prezidentem Sarkozy jménem Evropského, Evropské rady, tak my se domníváme, že témata, která eh, jsou zmíněna v příslušných dokumentech Evropské unie, eh, jsou závazná. Eh, situace v Abcházii a Jižní Osetí by měla být považována za okupaci. Tyto regiony, které podle našeho názoru tvoří nedílnou součást území Gruzie, jsou okupovaným územím to je nejdůležitější politický eh, efekt eh, této zprávy. Jsou zde ještě i další politické aspekty, a sice eh, dohoda o volném obchodu, která by měla být ratifikována co nejdříve a nemám bohužel čas projednat nebo pojednat všechno ostatní. Děkuji, říká předsedkyně. Měli jsme několik přihlášek o slovo v rámci Catch the Eye. První je paní Dancila.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 Evropská unie podporuje eh, Gruzii eh, v její eh, snaze o dodržování lidských práv v zájmu politiky dobrého sousedství, ale také na základě parlamentních dimenzí východních partnerství. Toto bylo také vysloveno na nejrůznějších setkáních. Orgány v Gruzii jistě podniknout vše všechno, aby vytvořili eh, pozitivní podmínky pro eh, prosazování evropských standardů ve smyslu dobrého integrování eh, menšin, ale také ve smyslu liberalizace hospodářství. Existence konstruktivního politického dialogu se zástupci opozice je nezbytná. Opozice musí mít přístup k médiím. Gruzie musí být naším partnerem. Musí se přiblížit k Evropské unii. Proto je však nezbytné, aby občané tohoto státu měli snadnější přístup k vízům do Evropy. Děkuji paní Basesku. Děkuji. Eh, já bych eh, rovněž eh, chtěla poděkovat a poblahopřát panu kolegu Liškovi za tuto zprávu. Gruzie zaznamenala významné pokroky v rámci demokratických reform, reform a spolupráce s EU je důležitou stimulací pro další pokračování této spolupráce. Vítám evropskou perspektivu Gruzie a e, pokračování v jednáních o asociační dohodě a také o e, rozsáhlé a hluboké zóně volného obchodu. Je důležité, aby se Evropská unie e, zapojovala aktivněji do řešení tamních konfliktů v souladu se společným sdělením o společných odpovědích na výzvy v sousedství. Vítám eh, také perspektivu uzavření eh, dohody o zóně volného obchodu. Je také eh, pokračovat v jednání o přístupu do okupovaných oblastí. Také chci podpořit Eh, eh, snahu eh, Gruzie i Ruska o přistoupení do VTO. Zajisté to přispěje k bezpečnosti světa. Vážená paní komisařko, vážená paní předsedkyně, Gruzie je jednou ze zemí, z mnoha zemí, která se otrhla od Sovětského svazu a vznikla vlastně na troskách eh, Sovětského svazu. Cesta budování demokratického státu však byla poznamenána hlubokou tradicí bývalého komunistického režimu a nedostatek demokratického dialogu mezi oficiální vládou a opozicí často přerůstal do občanských nepokojů. Ke stabilitě země nepřispívá ani spor o zprávu nad územím Abcházie, která se podle evropský, evropského modelu Kosova eh, otrhlo od eh, Gruzie a vlastně hledá svou budoucnost pod ochranou Ruska. Samozřejmě, že demokratická společnost v Gruzii se zaslouží naši podporu. Nejsem si však jist, zda náš vliv v tomto regionu bude dostatečně účinný a silný. Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní ještě paní Luňáček. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, rovněž chtěla poděkovat panu Líškovi za velmi dobrou zprávu a také chci poděkovat za dobrou spolupráci s ostatními frakcemi. I my za zelené jsme to podpořili ve výboru pro zahraniční věci a učiníme tak i zítra. Chci zdůraznit pouze jednu věc, kterou považuji za důležitou, protože ačkoliv jsem osobou, která eh, vždy kritizovala a vždy tvrdila, že Rusko je odpovědné za okupované, za okupaci území, která jsou součástí eh, Gruzie, musíme se v tomto případě přesně podívat na to, co se stalo v roce 2008. Je zde zpráva Taliaviniho, k níž eh, máme také pozměvací návrhy a chceme to zahrnout do zprávy. A myslím, že je důležité, aby Gruzie projevila větší ochotu ke spolupráci s Mezinárodním trestním tribunálem skandálem. Norský eh, helsický výbor jasně konstatuje podle těchto dokumentů, že je důležité, aby gruzínské orgány eh, více naslouchali, respektive věnovali větší pozornost tomu, co se stalo před a během války v roce 2008. A cituji, um, obě strany jsou z části neschopné a neochotné eh, provést eh, nebo vyšetřit eh, válečné zločiny, které se v té době ukázaly. Kondolíza Rajsová je tež citována v této zprávě, hovoří o tom, že prezident Saakašvili se odpoutal od eh, západních spojenců a eh, vlastně eh, sám vyprovokoval válečný konflikt. Takže jde o to, že i Gruzie se musí postavit tváří této výzvě a objektivně. Paní komisařka. Paní komisařko a vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěla bych poděkovat za tuto příležitost a těší mě velký zájem Evropského parlamentu, co se týče vyjednávání dohody o přidružení Gruzie k EU. Eh, existuje velice, nebo existovala velice dobrá intenzivní výměna názorů se zpravodaj, která doufám přispěla také k vypracování této kvalitní a dobře vyvážené zprávy, eh, což bude i důležité pro další vztahy s Gruzií. Úspěšné eh, vyjednání a mm, této dohody bude také dobré pro sociální i ekonomické přidružení Gruzie k EU a také to zlepší naše vztahy na další úroveň. Víme, že Gruzie je velice, pro Gruzie je důležitá Eh, evropská identifa. Víme, že odkaz na článek 49 je dost kontroverzní pro mnoho členských států. Pro Gruzii je nyní důležité, aby, vy, aby vy, využila maximum z těch minima příležitostí, které mají a Gruzie má zájem změnit své postavení a chce také více Evropy v Gruzii. Při této příležitosti mi dovolte stručně vás informovat o tom, jak to vypadá nyní s vyjednáváním. Společně s našimi gruzínskými protěžky pracujeme intenzivně na této dohodě. Od zahájení v červenci 2010 eh, byly Eh, vlastně mm, probíhají plenární zasedání, hovoříme o spravedlnosti, o justici, o bezpečnostních otázkách, o ekonomické spolupráce. Také již proběhlo sedm plenárních schromáždění a další a osm se jich ještě plánuje, eh, pardon, z osmi. Eh, stanovali jsme si hlavní principy této dohody. Bylo nám také, byli jsme také schopni dohodnout se na velkých částech textu. Bylo také dosaženo provizorní dohody na v celé řadě věcí, které se týkají politického dialogu a bezpečnostní a zahraniční politiky. Asi není překvapením, že e, usilujeme také o smírné e, řešení konfliktu, které se týká Abcházie a Jižní Osety. Pro Gruzii je to zásadní. Dosáhli jsme velkého pokroku, co se týče otázek justice e, a svobod co se týče ekonomické spolupráce, tak 19 z, 29, pardon, z 28 kapitol již bylo provizorně uzavřeno. Také se začala práce na prohloubené komplexní e, zóně volného obchodu a chceme to uzavřít co nejdříve. Tento zavázek se také, e, byl také e, vysloven v září ve Varšavě na schůzi východního partnerství. Pokud bude Gruzie činit eh, dostatečný pokrok, pokrok v klíčových doporučeních, eh, Evropská unie již nyní mm, uznává pokrok a eh, je důležité tedy připravit další kroky pro další vyjednávání. Nyní se již dostáváme do závěrečné etapy vyjednávání a komise by chtěla do konce tohoto roku vypracovat formální doporučení pro členské státy. V minulém roce došlo také k dohodě mezi Gruzí a Ruskem, co se týče přistoupení Ruska k VTO. EU e, vítá tento kompromis ze strany Gruzie. Je to ve, je to ve v zájmu všech, i Gruzie, i EU, k tomu, aby Rusko bylo, e, vlastně vstoupilo do